Yeah, dear colleagues, I would like to open our today's meeting. And according uh, to the fact that um, all of our vice chairs are not available today, um, there was a proposal. Dámy a pánové, já budu předsedat dnešnímu uh, zasedání. Doufám, že proti tomu nikdo z vás nemá jakoukoliv výhradu. Uh, pokud uh, tomu tak není, tak myslím, že můžeme takto pokračovat. Eh, mohli bychom mít eh, k bodu 7 současná podoba obchodních vztahů mezi EU a země, zeměmi Evropsko-středomorského partnerství. Měli jsme eh, tedy zprávu, tedy hájení strategie EU, obchodní strategie v návaznosti i na demokratický proces tzv. arabské jaro. Eh, doufáme, eh, že uslyšíme od komise, jaká je eh, současná situace. Jsme si vědomi toho, že ty úsilí nemůže pokračovat pouze na bilaterální úrovni, ale na úrovni sektorové, kde musí být nebo dochází projednávání dodatečných protokolů a snažíme se vytvořit jednotný, jednotnou zónu volného obchodu. Také bychom se chtěli dozvědět, jakým způsobem obchodujeme například s Libií a Sýrií, kde nemáme žádné obchodní dohody a také se domníváme, že současná situace v Sýrii není zrovna příznivá pro obchod a zde bychom se také chtěli dozvědět názory komise. Vzhledem k tomu, že nejsou zde přítomní zpravodajové, proto chci udělit slovo komisi a nyní se chopí slovo komise a za komisi Sofia či její kolegové. Děkuji. Je velkým potěšením vám seznámit s těmito informacemi. Na Naposledy jsme o těchto obchodních stazích diskutovali v létě, kdy ve výboru se diskutovalo o zprávě z vlastní iniciativy, která byla schválena na počátku roku. Od minulého roku jsme pracovali na různých frontách ve Středomoří a nepracovali jsme pouze na bilaterálních vztazích, ale také na regionálních vztazích. A také jsme nezapomněli na země, se kterými dohody nemáme, to jsou ty dvě zmíněné, ale tak jsme jednali s dalšími zeměmi, které zatím nejsou členy VTO a proto dohody nejsou v dohledu. Já bych nejdříve chtěla začít se situací eh, v oblasti dieci FTE. Eh, a dále budu hovořit také o pravidlech původu a také se zmíním o Alžírsku, Libii a Sýrii. Pokud se týče dohod eh, o zónách volného obchodu, tak zde jsme dostali volnou ruku k jednání od Rady v prosinci minulého roku. My očekáváme, že tento proces pokročí a také rada požádala komisi, aby eh, připravila přípravný proces s jednotlivými partnery a my jsme se domnívali, že tento proces bude moci být ukončen v průběhu tohoto roku. My jsme zahájili tento proces s Marokem, s Alžírskem a také s Marokem v tomto roce, v březnu, ale Egypt ne Eh, ukázal ochotu se účastnit tohoto procesu. My jsme se scházeli se zástupci těchto zemí, také jsme se zůst, eh, jsme uspořádali schůzky s Marokem a s Tuniskem a myšlenka těchto přípravných schůzek byla tak, abychom vyhodnotili, zdali tyto země jsou ochotny a schopny nejenom dojednat tyto dohody, ale také implementovat, provádět budoucí dohody. Protože zde v této oblasti se příliš nezaměřujeme na přístup trhu, protože již zde došlo k liberalizaci a také došlo například k liberalizaci trhu pro zemědělské produkty. Proto tyto dohody se budou zaměřovat spíše na regulatorní konvergenci směrem k monetárnímu právu a protože víme, že také tyto dohody vyžadují domácí reformy a také jednotlivé státy musí eh, právě zapracovat do své legislativy komunitární právo. V přípravném procesu jsme udělali dobrý pokrok s Marokem a s Tuniskem. U Jordánska přípravný proces byl v určité fázi zablokován. Sešli jsme se v březnu a od této doby doby jsme tento proces neobnovili, <clears throat> protože oni chtěli také začlenit do tohoto procesu eh, předměty dvojího užití Další kontakty potom jsme měli v listopadu, ale nic dalšího se nestalo. S Marokem jsme přípravný proces v polovině října ukončili a také jsme předložili zprávu eh, výboru pro obchodní politiku. To, byla tak, to byl také požadavek ve směrnici, tak abychom konzultovali eh, s tímto výborem. Konzultace byly minulý pátek dokončeny a v současné době se snažíme najít datum pro zahájení politických jednání s Marokem. To znamená, že tady se snažíme najít eh, dny, termíny pro komisaře de Guchta, aby mohl začít jednání se svým protěžkem. U Tuniska e, tam je proces také již pokročilý, konaly se dvě schůzky, ale proces musíme dotáhnout do konce, potřebujeme ještě plenární zasedání a provést další technickou přípravu, tak abychom mohli předložit zprávu výboru. Dobrá zpráva zpráva na straně Tuniska je ta, že se nám podařilo získat je, jejich eh, zájem a také potvrzení jejich zájmu o vytvoření komplexní zóny volného obchodu. Toto potvrzení jsme dostali 19. listopadu v Bruselu. <clears throat> A my s Tuniskem přípravný proces bude završen v první čtvrtině příštího roku a s, s Jordánskem a s Egyptem bude proces trvat daleko déle a bude vyžadovat hlubší přípravu, než eventuálně dojde k zahájení těchto jednání. Paralelně s těmi jednání my také jsme vedli bilaterální jednání, kde nedošlo k velkému pro pokroku, pouze se docílo pokroku o, v oblasti služeb s Marokem, ale zatím ani tato oblast nebyla uzavřena pravděpodobně e, dojde k tomu, že oblast služeb bude zahrnuta do jednání o komplexní volné obchodní zóně. Ne, začneme od počátku, budeme vycházet ze současné situace. Aka jednání jsme zahájili s Tuniskem, to je potvrzování schody a zde se vycházelo z přípravného procesu, který však eh, tím na straně Tuniska není úplně dokončen. Na legislativní úrovni musí být udělána další práce. Pan komisař Gianni navštíví Tunisko a pravděpodobně sdělí Tunisku, že technická příprava musí být dokončena předtím, než se začne jednat e, na politické úrovni. Pokud se týče zemědělství, tak tady Tunisko nevyslalo jasný signál, že by chtělo opět zahájit jednání, takže v současné době jednání znovu zahájena nebyla a pravděpodobně tato jednání uh, budou začleněna do jednání o volné obchodní zóně. My také uh, diskutujeme o úmluvě, která byla podepsána v červnu minulého roku, která se zabývá uh, pravidly původu a toto je důležité, protože revize bude také ratifikována těmi, kteří podepíší úmluvu a proto tlačíme na země Euromedu tak, aby rychle tuto úmluvu podepsali a ratifikovali. Jordánsko a Maroko již v této fázi jsou, ale nejsou tady žádné další země, které by tento dokument podepsali a proto to bude ještě chvilku trvat, než budeme mít dostatečný počet partnerů, kteří ratifikují úmluvu také eh, proces revize postupuje daleko pomaleji, než jsme očekávali. Jsou zde odchylné názory různých skupin zemí, které se účastní tohoto procesu. Je jasně vidět, že EFTA nebo Tursko nebo eh, středomořští partneři nemají stejné zájmy ve všech oblastech, ale není to proces, který, od kterého očekáváme, že půjde rychle. Teprve v první polovině příštího roku dospějeme ke kompromisům v těch oblastech, kde lze ke kompromisům dospět a také vyjmeme dvě nebo tři složité oblasti, včetně textilu, kde se domníváme, že bude těžké dosáhnout dohody v duchu této úmluvy. Tady jsou různé názory, jestliže si vzpomenete na názor Jordánska nebo Turecka. Mimo to komise se snaží vznik facilitačního obchodního mechanismu s Euromedem, což je nástroj pro lepší obchodování v této oblasti. My se snažíme dotáhnout do konce tento, tuto smlouvu za pomoci mezinárodní organizace, která tento projekt zpracovává. Běž, prav, bylo by dobré, kdyby tato smlouva začala platit od příštího roku, protože zatím tady máme mezeru, naši, eh, naše ekonomické subjekty nemají zatím přístup k informacím. A Potom tady jsou ještě další země, se kterými neplánujeme dohodu o volném obchodu. To je například Alžírsko, které je pro nás důležitým partnerem, i když nejsou zatím kandidátem pro eh, eh, zónu volného obchodu. Předpokladem pro tuto zónu je vstup do VTO. Alžírsko má velice složitý přístup a postoj například ke službám. Oni nyní v posledních třech, čtyřech letech Eh, omezují význam služeb a také přístup ke službám, takže nebude toto jednoduchý proces, ale nadále je tento proces pro nás prioritou. Dobrá zpráva z hlediska Švýcarska je ta, že Alžírsko vyjádřilo ochotu stát se součástí evropské hospodářské politiky sousedství a to znamená, že také se budou dělat různá opatření, například v oblasti konvergence a to je pro nás dobrá zpráva. Alžírsko převezme část komunitárního práva do akčního plánu. Pokud se týče Libie, tak vzhledem ke vnitřní politické situaci, tak jejich prioritou v současné době není vstoupit do obchodních jednání či je znovu zahájit. My v této oblasti nejsme proaktivní a jednání, která probíhala také kdysi, tak u nich bylo jasné, že tento projekt byl pravděpodobně příliš ambiciozní, ale ani tady se nepředpokládala zóna volného obchodu, protože Libye není členem VTO. Takže my tady předpokládáme, že můžeme jisté obchodní dohody s Líbií uzavřít, ale zatím čas ještě nenazrál. Také se zde zmínili Sýrie, Sýrii Eh, dohoda o přidružení byla revidována v roce 2009. Situace je taková, že v současné době nepředpokládáme ukončení těchto jednání nyní. Až se zlepší situace, tak možná se dohoda opět dostane na stůl ale e, s, tato situace je stále méně pravděpodobná, spíše je to naopak. Uvalujeme omezující opatření na Sýrii na místo rozvíjení obchodních vztahů. Takže takové to jsou naše vztahy ve středomorské oblasti. Děkuji. Um, thank you very much. I would like to give the floor directly to the members and I see... Děkuji a nyní dávám slovo eh, jednotlivým členům, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já se domnívám, že úsilí komise s partners, uvazavírat smlouvy s partnerskými zeměmi ve Středomoří, tak to je věc, která stojí za pozornost a je to věc důležitá, zvlášť když si uvědomíme, jak vypadá politický a ekonomický vývoj k směrem k, a jakým způsobem podporuje posilování demokracie. A samozřejmě, když si uvědomujeme, jakou zde máme, jaké zde máme možnosti při uzavírání takových smluv. Ale jak to vypadá se hospodářskými subjekty? My jednáme se zeměmi, ale je to v zásadě podloženo také příslušným zájmem a chováním také ze strany evropského průmyslu. Já mám dojem, že na rozdíl od dobám předdemokratickým, evropská ekonomika, evropský průmysl nemá až tak velký význam nevidí tak velký význam v obchodování se Středomořím. A když se podívám například investiční činnost v Egyptě, tak musím konstatovat, že evropský průmysl se absolutně drží zpátky, co se týče investiční činnosti v těchto zemích. Tedy můžeme toto komise potvrdit a jakým způsobem by šlo zajistit, aby vedle toho, co vedeme my, tedy jaká jednání vedeme my, také evropští ekonomičtí partneři působili aktivně v těchto zemích tak, abychom, tak aby zde docházelo k hospodářskému vývoji a především, aby tam byla vytvářena pracovní místa. Děkuji. Děkuji, Paul Murphy. Děkuji komisi za poskytnutou informaci. Já se domnívám, že především naše úvahy vycházejí z arabského jara a musíme si také připomenout, že vzhledem k tomu komise také Eh, zahájila nový přístup, to znamená nový přístup, který eh, je založen na demokratických závazcích a na trvale udržitelném vývoji. A mě by zajímalo, kolik z tohoto přístupu je, se ještě zachovalo. O tom jsme ve zprávě nic neslyšeli. V tomto dokumentu z roku 2011 se hovoří o tom, že také v těchto zemích musí být svoboda schromažďování, svobodného názoru, také, že musí existovat spravedlivá justice a musí se provádět demokratické reformy. Pokud se týče Jordánsko a Egypta, tak tady eh, to vypadá, že tyto dvě země se vůbec nepohnuly. A také poslední vývoj v Egyptě vypadá tak, že dochází k centralizaci moci kolem prezidenta, také dochází k narušení systému nezávislé justice a také v Jordánsku není svoboda schromažďování, nemohou také eh, zem, eh, dělníci protestovat a demonstrovat. A mě by zajímalo, jak na to nahlíží komise a jak e, právě bere v potaz tyto záležitosti v případě jednání o volném obchodu. A za druhé, jak do jak hodlá komise také zohlednit analýzu dohod o volném obchodu, protože tady se také jedná o to, že e, tady nejsou, není dostatečná zaměstnanost a také například sociální výdaje v těchto zemích e, klesají. A co by komise hodlala udělat, aby toto změnila? protože dohody o volném obchodu mohou být dokonce pro tyto země kontraproduktivní. Uh, ještě předtím, než dám slovo. <clears throat> Komisi mám ještě jeden dotaz sám za sebe. Cíl. V roce 2010 jsme měli za cíl uh, vytvořit tuto zónu volného obchodu a v té době přišlo arabské jaro a tento termín jsme tak říkajíc propásli Jestliže jsem pochopil komisi správně, tak to chápu tak, že vy doufáte, že budete jednat s jednotlivými zeměmi individuálně, ale celý projekt vlastně již neexistuje. Znamená to, že se nyní zaměříme na bilaterální vztahy a nebo existuje naděje, že všechny země posléze podepíší společnou dohodu. A jestliže nejsou další příspěvky, potom žádám komisi o slovo. Já začnu nejprve tou otázkou týkající se investic. Eh, dle nedávných eh, statistik ohledně investic eh, víme, že tedy tam do toho regionu v tom regionu působí hlavně investoři, ať už se to týká Egyptu, Maroka nebo Tuniska. EU e představuje dvě třetiny až 90 investic eh, v těchto zemích, alespoň tedy v loňském roce. Je tedy jasné, že eh, průmysl zde stále je a stále existuje zájem o tyto země. Ten zájem je velice různorodý, v závislosti na jednotlivých eh, odvětvích, v závislosti na jednotlivých členských státech. Samozřejmě některé členské státy jsou více přítomny v těchto regionech než jiné, ale máme pocit, eh, že tedy zájem evropského průmyslu zde eh, je, eh, je tady snaha odstranění netarifních překážek, mm, vytvoření tedy příznivého prostředí pro investice. A to jsou takové ty základní prvky, které by měly být předmětem toho DCFTA. Hmm. A pak je tady ještě otázka tedy té regulatorní konvergence je pravda, že v Egyptu byla celá řada problémů od loňského roku, eh, pokud jde o investice do této země a pokud jde o rozhodnutí soudu týkající se předchozích privatizací a i vzhledem k určitým opatřením, která byla přijata v nedávné době Egyptem. Hm, to samozřejmě neusnadňuje život našim eh, společnostem a navíc ta opatření se dále prohlubují. To je skutečnost. Souběžně s vyjednáváním samozřejmě i nadále diskutujeme eh, o těchto případech s egyptskými orgány a snažíme se eh, řešit problematiku přístupu na trhu, snažíme se vést otevřený dialog, takže Mm, samozřejmě to, eh, ten přípravný proces pro Egypt by mohl trvat déle, nicméně eh, pokračujeme v tom, eh, abychom využili všechny prostředky a abychom pokračovali v diskusi a přesvědčování egyptské strany a diskutujeme o těch jednotlivých opatřeních, která se provádějí. Nicméně obecně je třeba říci, že evropský průmysl eh, má zájem o tyto země. Pokud jde o Maroko, tam je to jednoznačné. Pokud jde o Tunisko, eh, Evropská unie je tam zdaleka nejvýznamnějším eh, působícím subjektem, takže vidíme zde potřebu pokračovat v těchto vyjednáváních tak, aby tyto hospodářské subjekty měly trochu snažší život v těchto zemích. My jsme nezměnili přístup eh, v návaznosti na to, eh, co proběhlo v loňském roce. Je jasné, eh, že tady řešíme problematiku těch rozvojových kapitol a my jsme vedli celou řadu diskusí s těmito zemí, zeměmi v rámci přípravného procesu. Mohu uvést příklad Maroka, kde jsme mm, vedli vyjednávání a oni Eh, chtějí eh, tedy dojednat eh, nebo dokončit kapitolu, která by měla vést Maroku k ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce. A je jasné, že v těchto zemích se situace mění i v návaznosti na dialog eh, s občanskou společností. To je příklad především eh, Maroka a Tuniska, tam eh, ta situace dospěla nejdále. Zde se dialog s občanskou společností stal již součástí celostátních politik a občanská společnost působí na té národní i mezinárodní úrovni v rámci mezinárodních eh, iniciativ a byla podepsána celá řada dohod. Eh, pokud jde o eh, DCFTA, v prosinci loňského roku jsme vycházeli tedy z představy, že bychom měli vést ta jednání se zohledněním demokratických kritérií, která byla uvedena Eh, s cílem tedy eh, uzavření dohod. Eh, v průběhu toho přípravného procesu samozřejmě musíme zohledňovat vývoj, vývoj situace v jednotlivých zemích a samozřejmě bereme v potaz především situaci v Egyptu a rozhodnutí, která byla přijata. Jak jsem říkala, v Egyptu ten přípravný proces bude velice zdlouhavý každopádně. Pokud je o posouzení eh, dopadu, eh, v roce 2007 jsme eh, jedno provedli a další v roce 2009. A my budeme provádět nové posouzení vlastně udržitelnosti obchodu a na, na tom by pak měly být nastaveny ty nové dohody, které mají být eh, uzavřeny. Eh, bude to tedy specifické hodnocení. Ten proces by měl být zahájen před koncem tohoto roku. Měli bychom podepsat smlouvu v prosinci a doufáme, že ta studie bude k dispozici někdy kolem září příštího roku pro Maroko a Tunisko. Pokud jde o eh, Egypt, a Jordánsko, tak to bude eh, později. Takže podíváme se i na tyto závěry a ano, naším záměrem je v maximální možné míře e, tyto výstupy v rámci vyjednávání. Poslední otázka. Samozřejmě my se v tuto chvíli zaměřujeme především na ta bilaterální vyjednávání, nicméně nezapomněli jsme na ten eh, celoregionální přístup, ať už je to dohoda z Agady eh, a eh, členy této dohody, hm, které došlo v září tohoto roku. Samozřejmě nadále s nimi vyjednáváme o tom, jak eh, tedy prohloubit tu regionální dohodu. My jsme připraveni poskytnout eh, technickou asistenci palestinským orgánům, které také přistoupily k té dohodě. Nicméně musíme jednoznačně říci, regionální integrace nemůže být před tou bilaterální dohodou. Takže pro nás DCFTA je základ pro budoucí eh, integraci na té regionální úrovni. Protože nejprve musíme tedy dotáhnout eh, ten proces dokonce na bilaterální úrovni a poté bude ten program tedy toho regionálního přístupu. Takže takový je stav eh, tohoto procesu. A DCFTA e, je takový ten regionální pilíř, Eh, země totiž eh, by se měly přiblížit eh, k tomu komunitárnímu aký, tedy ke stejným pravidlům a tím by mělo dojít i k odbourání jednotlivých překážek mezi těmito zeměmi. Mělo by, tedy ten obchod by měl vycházet ze stejných principů, ze stejných pravidel, takže chceme jít tedy tímto, tímto směrem a tím dosáhneme i té regionální integrace. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Děkuji vám za tento krátký stručný přehled. Všichni víme, že v této oblasti fungují také dvě monitorovací skupiny. Máme také stále zpravodaje v této oblasti a proto jsem rád, že komise také vycházela ze zprávy pana Rinaldiho, zprávy z vlastní iniciativy o této oblasti a já se domnívám, že tato zpráva je velice důležitá a je třeba z ní vycházet. Pokud nejsou další připomínky, nyní chci přejít k bodu číslo 8. Pan Moreira byl předsedou této delegace, která navštívila Moskvu v konci října Členy byly dvě politické frakce a hodnotili jsme obchodní vztahy s Ruskem. Rusko se v, v srpnu stalo členem VTO. A Zatím však se vzájemné obchodní vztahy Ruska a EU nevyvíjejí pozitivně. My jsme se v rámci této delegace sešli s různými hospodářskými subjekty, ale nedošlo k žádnému pokroku, protože ruská strana nebyla pružná. My jsme obhajovali také usnesení Evropského parlamentu o obchodních vztazích a chtěli jsme také sdělit Rusku, že Rusko nesmí eh, vytvářet další obchodní překážky a také provádět veškerá pravidla VTO. A tady se to týká také především energetiky. Tady je další Euroazijská unie, která vytváří další překážky. Sekretariát také poskytne další informace a také poslanci uh, Eh, se ještě vyjádří. Já se nyní ptám, jsou tady někteří poslanci, kteří se chtějí vyjádřit? A možná, že kolegyně jako první. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. A dobré ráno vám všem. Za prvé mi dovolte, abych pogratulovala sekretariátu za výbornou organizaci této delegační cesty naše cesta do Ruska měla jeden hlavní cíl a tím bylo za prvé z první roky se dozvědět, jaké dopady má přístup do VTO po 18 letech vyjednávání. Zajímalo nás, jaké priority ve vyjednávání má Rusko v současné době a jaké perspektivy existují v souvislosti s partnerskou smlouvou a v bilaterálních vztazích. Byla to velice zajímavá cesta a setkali jsme se se všemi sektory, které mají v této oblasti své slovo. Byli to rus, ruští podnikatelé, odbory, poslanci, evropští podnikatelé. A šlo o to, aby bylo položeno na stůl to, co existuje jako problém, nebo co, jaké problémy existují v oblasti obchodu. Dejme tomu, v posledních deseti letech provádělo Rusko šetření, které se týkalo importů do Ruska z Evropské unie. A tady je dokonce jeden rozsudek. A sice, že se požaduje recyklační poplatek, respektive dáň, což znamená diskriminaci. A stejně tak se to týkalo zákazu dovozu živých zvířat, a nebo dejme, konkrétně se jednalo o živá prasata. A dále tady byly, byly určité pochyby, které vyjádřil velvyslanec EU v Rusku, a sice v souvislosti s tím, jak se změnila za poslední čtyři roky situace. V tuto, v současné době v této zemi ještě neexistuje střední třída a situace je neustále restriktivnější. Připravuje se partnerství s Ruskem, ale my bychom chtěli mít obecnou dohodu. Zajímavé bylo to, co bylo řečeno v souvislosti s otázkou týkající se zákazu živých zvířat. O tom mluvili obchodní představitelé. Tady dochází k, vzájem, k vzájemné korespondenci a pokud nedojde žádná odpověď, v takovém případě bude zapotřebí e, obrátit se na VTO a usilovat o to, aby brzy bylo provedeno pozitivní rozhodnutí. Na zasedání se svazem podnikatelů, tak tam to byly největší evropské podniky v Rusku, bylo to poměrně kontroverzní, neboť na jedné straně se říká, že Rusko je dobrou zemí pro obchodování, zatímco jiní říkají, že se až tak moc daleko nedostali. Tato země nabízí velice mnoho šancí a otázkou je, jaké možnosti mají malé a střední podniky v Rusku. Jak to vypadá s jejich možnostmi, jak to vypadá s otázkami korupce a stejně tak, jak to vypadá s aktivitami týkajícími se odlivu kapitálu jde o to, že spotřebitel ze střední třídy má neustále postupně větší význam. A jinak, co se korupce týče, tak to, jak se to říká se, se dotýká pouze velkých podniků. Je to takové to, co se týče vzdělávání, tak velice mnoho lidí odchází. A dalším problémem je potom infrastruktura, tedy zásobování vody a likvidace vody, to jsou věci, které jsou nesmírně drahé pro malé a střední podniky. A kromě toho dochází ke změnám demografickým v Rusku. Malé a střední podniky potřebují velkou podporu. A jinak to zasedání, které jsme měli také s Rus, představiteli ruského průmyslu, tak to podle mého názoru bylo poněkud hermetické a poměrně chladné v tom vzájemném vyjadřování VTO, proto mě byli, tak říkajíc, určitým partnerem, ale na druhou stranu říkají, že Rusko může existovat i mimo VTO. A má také silný dopad na průmysl i zemědělství a tady bylo řečeno, že vláda se bude snažit negativní jevy potlačit a stejně tak představitelé Ruska, co se týče jejich vztahu k VTO, respektive k EU, tak říkají, že tyto vztahy nejsou tak, jak by bylo možné si je představit. Vstup do VTO byl kontroverzní v zemi, protože tady nebyl politický moziv, motiv, proto Někteří argumentovali hospodářskými důvody, jiní byli proti. Jinak ten systém celkově je poměrně dost korupční, všechny podniky jsou korupční a především to je věc, u kterou, které jsme si všimli. Ptali jsme se tehdy některých představitelů a ptali jsme se jich, co se dělá proto, aby byly doplňovány, do, závazky. A odpověď bylo, že existuje že existuje naděje, že ruské obyvatelstvo sama bude bojovat proti korupci. Naštívili jsme Kolkovo, na, což je jedno místo, tam jsme se seznámili s místními inovacemi. Je to velké nově postavené město a bylo to mě, město velice zajímavé. Avšak rozhodně by nebylo možné říci, že pozice Ruska ve VTO zde byla něčím, co by bylo jasné a srozumitelné. A v tuto chvíli doufáme všichni, že jednání v budoucnu budou úspěšná, tedy ta, vydání, ta jednání, která se s Ruskem povedeme. Bertlange. Lange. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milé, ko, milí, milé kolegyně, milí kolegové, měl bych na srdci čtyři věci, které jsou pro mě důležité. Za prvé, už, to, už o tom hovořil pan kolega, Rusko je VVTO, ale, roz, ale evidentně neakceptuje pravidla VTO. Zcela explicitně se legitimizují protekční opatření pro stabilizaci vlastního hospodářství a to je v rozporu s předpisy VTO. Například se zde hovořilo o té recyklační dani. Zde prakticky je činěn pokus nedostatečné příjmy ruského rozpočtu kompenzovat jinými příjmy, dejme tomu právě z oblasti cel. Je nám známo, že ruské celní úřady představují důležitý nástroj na stabilizaci ruského rozpočtu, avšak to nemůže být legitimací k tomu, aby se nerespektovala pravidla VTO. E Za druhé, dochází k velkým strukturálním problémům. I nadále Rusko je možná v Rusku korupce. V mnoha oblastech existují pravidla, která je možné zvládnout, teprve, na které je možné se odvolat pouze pokud navíc ještě také zaplatíte. Eh, eh, z tohoto důvodu například Kia odmítala platit korupční. IKEA z tohoto důvodu nebyla, nebyla schopná zřídit tam své obchody, protože nechtěli platit nebo připlácet. Eh, tedy velice mnoho podniků ví, že se neuchytí, dokud tam bude korupce. Za třetí, mírně řečeno, byl jsem téměř rozčilen a rozhořčen, když se jednalo o vztahy mezi když se jednalo o vztahy mezi, energi- mezi Ruskem a EU v oblasti energetiky. Tedy nám naprosto jasné. A naprosto jasně nám dávali najevo, že jestliže Evropská unie chce být partnerem Ruska, tak v takovém případě se musí chovat jako partner a my, Rusové, budeme určovat co to znamená být partnerem. A tato silná hra svalů, podle mého názoru, je nedobrá pro dobré partnerské vztahy. A to šlo tak daleko, že naše úsilí o diverzifikaci energetických zbor, energetiky, dejme tomu v oblasti Nabuka, tak to by bylo v protipartnerství s partnerstvem. V takovém případě prý se musíme soustředit pouze na South Stream, anebo pokud chceme vytvořit pokud chceme vytvořit eh, také balík partnerství v souvislosti s, part- s, Gazpromem, s Gazpromem, tak také by nešlo. To znamená, byly tam jasné výroky, že partnerství znamená mimochodem také to, že je třeba poslouchat výlučně zájmy Ruska. A já se domnívám, to nemůžeme akceptovat, to nám neposlouží. A za čtvrté, ruská strana velice silně zdůrazňovala to, že v budoucnu obchodní vztahy budou organizovány nejenom bilaterálně, nýbrž, že se to týká také celní unie s Běloruskem a s Kazachstánem. Vzhledem k tomu, že obě tyto země nejsou zrovna baštami demokracie, a zrovna minulý týden jsme v plenu přijali usnesení týkající se Kazachstánu. A za druhé neodpovídá to pravdě, protože dominantním partnerem v této trojici je právě Rusko. A domnívám se, že i toto je pokus, ta jednání v tuto chvíli poněkud svést na vedlejší kolej a nebýt v centru tohoto jednání. A já se domnívám, že i to je věc, kterou je třeba mít na zřeteli v příštích jednáních abychom, jde o to, aby ten, kdo objednává muziku, tak říkají, skutečně byl tím partnerem, se kterým se jedná. Děkuji vám. Děkuji, Bende. A nevidím, že se další poslanci hlásí o slova, proto předávám slovo komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě souhlasíme s většinou problémů, které odhalila tato delegace, která byla velice užitečná a kterou jsme spolu s parlamentem připravili. Za prvé, pokud se týče implementace VTO, tady sdílíme obavy členských států a také jsme zahájili intenzivní jednání s Ruskem s ruskými partnery a snažíme se odstranit opatření, která nejsou v souladu s WTO za prvé je to poplatek o recyklaci, z recyklace aut, neboť tato eh, daň se vztahuje pouze na dovezené vozy a potom eh, je to také dovoz živých zvířat a to si myslíme, že to je zcela neodůvodněný fitosanitární požadavek, který eh, se objevil 13. března. Také jsme viděli, že nyní se neaplikují opatření týkající se dovozu, což se týká především obrovských exportních eh, dovozů z EU v oblasti papíru a karoserií. My v současné době vedeme je, intenzivní jednání s ruskými orgány a snažíme se dospět k přátelskému řešení. Pokud toto však nebude možné, pak nevylučujeme, že budeme se uchýlit k méně přátelským postupům při implementaci těchto opatření. Také sdílím obavy pana poslance eh, týkající se korupce. Zde bych chtěl říci, že několik vyjednávacích kapitol o bilaterálních vztazích by měly Rusku pomoci vyřešit tento problém. Například je to kapitola o veřejných zakázkách, kde jsou také stanoveny lepší transparentní požadavky a pravidla a také ruské orgány uh, na nejvyšší úrovni hovoří o stávající korupci, kterou chtějí odstranit. Také jsme vzali na vědomí a také souhlasíme s tím, co bylo řečeno o jednáních s Ruskem, že Rusko se snaží posunout uh, od bilaterálních jednání směrem k jednání mezi partnery, které nejsou členy VTO. Ale my jsme také již řekli, že jednání mezi Ruskem a Kazachstánem musí probíhat podle pravidel VTO. Je totiž zásadní pro VT, pro EU, protože my jsme prvním obchodním partnerem Ruska. A proto je důležité, aby vzájemné bilaterální obchodní vztahy byly na vyšší úrovni než ve stávající době, v současné době. Já chci závěrem říci, že ruské úřady hovoří o reformách, také se hovoří o tom, že Rusko se má zařadit mezi prvních 20 zemí, které přitáhnou přímé investice a že by Rusko nemělo ta dále setrvávat v oblasti vývozu surovin a také ropy. Přesně to my navrhujeme našim ruským partnerům. Děkuji vám. Vidím, že nikdo další se o slovo nehlásí. Děkuji vám. A já bych byl rád, kdyby komise a také Rusko si vycházeli z usnesení, které bylo schváleno v Evropském parlamentu, eh, které se týká vstupu Ruska do VTO. My máme monitorovací skupinu pod vedením pana Sturdyho, která se tímto tématem bude také zabývat a kdykoliv se na dalším zasedání můžeme k tomuto vrátit. A je je důležité se tímto tématem nadále zabývat. So, dear colleagues, I would like to come to point nine. Rád bych eh, přistoupil k bodu 9. První část, eh, návrh doporučení, eh, doporučení pro druhé čtení, přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi Lůta pro předložení pozměňovací návrhy byla 9. Eh, listopadu. Nebyl žádné pozměňovací návrhy, měli bychom tedy eh, hlasovat, eh, tedy finální hlasování. Hlasování je zahájeno. So everyone voted? Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. Schváleno. A samozřejmě blahopřejeme eh, zpravodeji a můžeme přejít k bodu 10 návrh týkající se rozvojových aspektů práv duševního vlastnictví na genetické zdroje, dopad na snížení chudoby v rozvojových zemích. Eh, navrhovatel Helmut Scholz, eh, ten seznam je poměrně dlouhý pro hlasování, takže musíme se na to soustředit. Eh, nejprve pozměňovací návrh 1, kompromisní návrh, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Eh, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Hlasování zahájeno. And the vote is closed. Hlasování ukončeno. Je to zamítnuto. Eh, kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Pro? Proti? Zdrželi se? a zde musíme ověřit eh, pozměňovací návrh 11. Hlasování je otevřeno. Hlasování je ukončeno. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opět budeme muset ověřit eh, pozměňovací návrh 13. Tak, nebo to bylo jednoznačné. Nicméně ověříme, hlasování je zahájeno, ukončeno, je zamítnuto. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se a opět ověříme, hlasování je zahájeno, hlasování ukončeno a je to schváleno a jdeme k závěrečnému hlasování. Elektronicky hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. A je to schváleno 13 hlasy, nikdo nebyl proti, 12 se zdrželo. Gratulujeme Hamutu Šolcovi. Then I would like to... A nyní můžeme přejít k bodu 11. Eh, návrh eh, na řízení obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií a Peru na druhé straně. Víte, že jsme o tom hodně diskutovali a nyní musíme přijmout rozhodnutí. Máme tady eh, dvě skupiny pozměňovacích návrhů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto <clears throat> této dohody a vítám tady i e, zástupce obou zemí. Nyní můžeme přijít k pozměňovacím návrhům 1 a 2. Jsou to identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? E, jsou zamítnuty a můžeme e, hlasovat o celém návrhu bez pozměňovacích návrhů. Elektronicky tedy hlasování je zahájeno. Ještě jednou hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Je schváleno 20 pro, 4 proti, 1, 1 zdržení, takže eh, gratulujeme Mario Davidovi s pravodajem k této problematice a nyní můžeme přejít k bodu 11a, který byl doplněn na program našeho Eh, zasedání. Je to problematika Omnibus. Eh, začali jsme o tom diskutovat eh, v březnu tohoto roku a rada i komise by měly být připraveny na zahájení diskusí o druhém čtení a jsou tady ty základní principy týkající se vyjednávání. Já bych navrhoval, abychom přijali následující rozhodnutí. Za prvé, stoupit do neformálního zasedání mezi eh, radou a komisí za, s cílem druhého čtení a schválení legislativního usnesení 14. Eh, eh, března týkající se mandátu pro vyjednávací tým a za třetí plus kompromisní úvodní ustanovení ohledně Omnibus 2 No, tak, aby se vycházelo z mandátu pro tento eh, vyjednávacího týmu, zpravodaj a předseda Odera a stínový zpravodaj z dalších frakcí, co má kopnit především Aldy. Můžeme hlasovat elektronickou formou. Eh, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Schváleno 25 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Děkuji mnohokrát. A e, můžeme tuto čas uzavřít e, e, a můžeme si nyní udělat krátkou přestávku, aby se mohli vrátit kolegové, kteří odešli. Kolegyně, kolegové, prosím, bavte se venku, ať můžeme pokračovat v jednání. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, než se dostaneme k bodu 12, tak se dostaneme k bodu 12a, protože včera koordinátoři rozhodli, že budeme mít také výměnu názoru s komisí o pravidlech původu. O tuto debatu požádala paní Muscadini. Parlament velkou většinou schválil stanovisko v této oblasti v roce 2010. Od této doby rada se nepohnula v této oblasti i když jsme ji o eh, eh, pohyb žádali a nyní komise řekla, že stáhne toto nařízení v příštím roce a proto by nás zajímalo proč, proto žádáme vysvětlení od komise a ptáme se, čím komise hodlá toto nařízení nahradit. Ale předtím, než dám slovo komisi, tak dám slovo paní místopředsedkyni, paní Muscardini. Grazie, presidente. Il ehm, problema del regolamento. Děkuji, pane předsedo. Problém nařízení. Děkuji, je to problém technický, politický, ale také institucionální. Náš parlament v říjnu 2010 velkou většinou rozhodl. A bylo to poté, co toto nařízení bylo zlepšeno. Také díky příspěvkům našich kolegů z našich frakcí. Komisař byl na plénu, byl tady velký souhlas s tímto nařízením a to je věc, kterou odsouhlasil parlament. A potom dva roky ticho po pěšině. A potom v říjnu loni náhle zcela kabinet a kolegium komisařů informovalo o tom, že toto naření má být staženo. A v následující den na agendě komise stálo, že toto nařezení má zmizet. A to bylo učiněno, aniž by byl vůbec navázán jakýkoliv kontakt s naším výborem nebo s plénem parlamentu. Takže to tedy znamená, že v prvním čtení tento text se dostal s velkou většinou na program a byl odsouhlasen a nyní je zapotřebí tedy vysvětlení komisaře. A komise může skutečně eh, změnit nebo zdržet, respektive zrušit nařízení po té, co bylo provedeno první čtení, ale musí k tomu sdělit důvody. A komisař v poslední minutě informoval, bylo to už skutečně v poslední informace, eh, informoval své lidi, ale neinformoval parlament. A to je velice zásadní věc. Důvody, které možná byly uvedeny, rozhodně nejsou dostačující. Pan Rucht mi skutečně poslal určitý dopis před několika dny, ale nemůže si myslet, že dopis může zastoupit oficiální setkání e, parlamentu a jeho úřadu. E, to není možné a z tohoto důvodu společně s kolegyněmi a kolegy z komise bychom chtěli skutečně se dozvědět, jak to tedy je. Bylo by dobré, kdybyste nám tedy mohli říct, jaký je stav věcí a bylo by dobré, kdyby naše diskuse k tomuto tématu dále pokračovala. a bylo by dobré, kdyby eh, Sust a Rinaldi, tedy spravodajci a stínoví spravodajci, nám také k tomu něco řekli. Děkuji. Děkuji vám. Já bych chtěl udělit slovo komisi, kterou zastupuje Paulo Calcotti. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám. A také děkuji paní Muscardini za úvod do této problematiky. Za prvé, chci sdělit, že komise, především pan komisař de Gucht, vždy respektoval názory Evropského parlamentu a záměr stáhnout toto nařízení, eh, to, tento, o tomto záměru se dozvěděl eh, pan Moreira předem. A návrh na stažení předložila komise a ne pan komisař. Je pravdou, že komise nadále sleduje cíle nařízení, které nařízení hodlalo řešit. Především toto nařízení bylo zaměřeno na pravidla původu zboží v EU. A důvody, proč komise se rozhodla stáhnout tyto návrhy, těchto důvodů je několik. Za prvé se vycházelo z obecných souvislostí. Bylo tady několik aspektů, které se hrály svou roli. Za prvé víme, že komise se snažila prolomit tuto slepou uličku a vychvít této slepé, slepé uličky protože již delší dobu jsme viděli, že tento návrh eh, ne, naš, nenarazil na vstřícný postoj rady. Za druhé, z technického hlediska v průběhu sedmi let došlo také k vývoji judikatury VTO. A tak parametry podle kterých se měl vytvořit režim, eh, schody s VTO se změnily a proto jsme dospěli k názoru, že by bylo lepší vycházet raději z parametrů VTO, a pak tato pravidla by se nevztahovala pouze na dovozové zboží, ale také na do místní zboží. A proto e, bychom nepotřebovali rozhodnutí vycházející z článku 207, ale 114 smlouvy o fungování Evropské unie, protože by se to týkalo fungování vnitřního trhu. A ale nejdříve se musíme zabývat tím, zdali existují určité rozpory, které jsou překážkami pro obchod. aby se začalo pracovat na tomto tématu, pak je třeba jít novou cestou a ne vycházet ze základu, který byl položen v roce 2005. Pak tady jsou ještě další technické požadavky. Jsou to technické požadavky, které je třeba vyřešit. Toto jsou důvody, proč komise se rozhodla stáhnout návrh předložený v roce 2005. Pokud se týče nového návrhu, pak tento nový návrh se nemá eh, týkat pouze dovážených produktů. Jestliže eh, také hodláme zahrnout do tohoto tématu domácí dimenzi, tedy domácí zboží, pak je třeba, aby komise spolupracovala také s generálním ředitelstvím pro vnitřní trh. My nadále ctíme princip, zásadu, ale nedomníváme se, že nástroj nařízení je nejlepší pro dané souvislosti. Tento nástroj nařízení by neposloužil všem stanoveným cílům. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji komisi. Já bych chtěl dát slovo jednotlivým poslancům, pokud má někdo zájem. Vidím, nejdříve se hlásí o slovo pan Susta a paní, posledce paní Keller. Eh, e Děkuji, pane předsedající. Děkuji komisi za to, že jste nám ukázali a vysvětlili, že, usne, že jste to ustanovili, že usnesení uvede do určitého institučního rámce. Byla tedy určitá očekávání, avšak přesto to nakonec bylo překvapující, protože by bylo daleko jednodušší kdyby komisař de Kucht řekl, jak, jaký je skutečný stav věcí. Že v radě nikdy nebyla získána většina pro tento problém. A nyní to je tak, že v průběhu doby skutečně změnil pozici. Tedy pokud definujeme určitý obsoletní návrh, tak je to také svého druhu vyjádření. A na tom nic, ne, to se prostě nezmění. Když je dnes něco obsoletní, tak to bude také za rok nebo dva. To politické téma by bylo snadno řešitelné, kdyby bylo zváženo to, jaký je základ toho usnesení. Totiž kdyby základ spočíval v tom, že by se projednávalo projednávala ta vazba s VTO. O co tedy jde? Jde o to, že ty, za, že ty zásady by se vztahovaly k agrárním produktům a podobně. Ale tady jde o to, že domnívám se, tento problém by byl řešitelný velice jednoduchou formou. Ovšem, problém spočívá v tom, že pokud chceme vřešit, řešit problémy v Evropě, tak je to vždycky problém, protože pokud bychom si vzali obě ty dvě věci, co to znamená made in USA a co to znamená, když, a kdyby toto potom bylo povinné pro všechny produkty, tak by to bylo problém, řešení problému. Pokud by tedy šlo o to, že VTO by pozměnilo rozhodnutí a my bychom museli změnit nařízení anebo vůbec zákonný přístup, tak by to také otevřelo potom řešení pro další země, Spojené státy, Čínu, Japonsko, Austrálii a tak dále. A zákony, které tam existují, co se týče označování produktů, které pocházejí ze třetích zemí, tak to by potom bylo technickou překážkou a znamenalo by to také porušení předpisů VTU. To znamená, platná judikatura by nejenom vytvářela problémy a byla by určitým zdůvodněním, respektive zástěrkou, že EU musí měnit svá pravidla, nejbrž by to ve VTO vyvolalo obrovský spor o označování vůbec. Nedomnívám se, že by bylo přiměřené zákony a předpisy týkající se produktů, které vznikají na vnitřním trhu, kdyby ty byly přizpůsobovány předpisům ohledně produktů, které přichází ze třetích zemích budeme záhy hovořit o vzájemnosti a o veřejných zakázkách. A já se domnívám, že i tam by bylo dobře, kdybychom, že by bylo také dobře, kdybychom měli vzájemnost také mezi produkty z vnitřního trhu a těmi, které přicházejí zvenku. Já rozumím komisi, komis... a a tady jde o to, že komise zřejmě této struktuře moc nechtěla rozumět. V zásadě se jedná o zakrytý protekcionismus, anebo rozhodně není to o, o, není to plauzibilní. Prostě všechny ty sektory, které jsou uváděny v tomto nařízení, tak to jsou sektory, ve který, které přinesly Evropě ty nejdůležitější inovace a nejvíc inovací. Důležitým tématem je, že jestliže chceme chránit spotřebitele, pak v takovém případě se obrátím na, obracím na komisi jako na instituci, která má v Evropské unii iniciativní sílu a přitom respektuje jiné instituce. A v tomto případě šlo o to, že Evropský parlament respektován nebyl. A za druhé, u těchto bodů kde existuje tolik pochyb ohledně nařízení, tak tady bych poprosil ještě jednou, abychom se zabývali tím, anebo zamysleli nad tím, že Evropský parlament je nejen strukturou, která myslí někde nějakým jiným způsobem, než ti, kteří při, přesvědčili komisi, aby zaujala svou pozici. Ten parlament představuje 500 milionů lidí, 500 milionů občanů a zastupuje a představuje území Evropské unie. A to znamená, že jeho pozice by rozhodně měla být zohledněna a parlament by, by měl být involvován do rozhodovacího procesu, který má tak velký význam. Evropský parlament tehdy hlasoval pro pět, 550 hlasy, pokud si vzpomínám. A rozhodně tedy rozhodně nikdo jiný není představitelem takového obecného zájmu jako ten, který představuje 500 milionů obyvatel. Prosím, a domnívám se tedy, že par, parlament tady má větší valenci než jeden komisař nebo jeden sektor, který vypracuje návrh na ochranu o spotřebitele a to se potom stává, tak říkajíc, nejzákladnějším předpisem. A sem patří také to, odkud pocházejí produkty a kdo je vyrobil. To znamená, tady je možné vytvořit určitou adaptaci, určitou, určité přizpůsobení k předpisům týkajících se našich konkurentů. Pokud mají naši konkurenti na světovém trhu takovéto předpisy, tak v takovém případě by Evropa pracovala proti zájmu svých občanů, pokud by neměla sama systém, který by umožňoval držet krok na stejné úrovni s konkurenty. A to je to, co je důležité. Thank you very much. Děkuji eh, mnohokrát, Francisco Kela. Like... Děkuji. Já se chci vrátit eh, k usnesení na Koten. To je následující bod. Tak bych nyní také jako poslanec se chtěl osobně k tomuto tématu vyjádřit. Nehledě na to, zda jsme pro nebo proti plánovanému nařízení. Já chápu jednotlivé technické důvody, proč hodlá komise toto téma stáhnout, ale pro co nemám vůbec žádné pochopení a zde se na to musíme všichni shodnout, že prostě rada dva roky vůbec nic neudělala. Není možné, kdy komise předloží legislativní návrh a my něco schválíme v Evropském parlamentu v prvním čtení a rada se nepohne. A proto bychom společně měli zvážit, zdali bychom opravdu neměli aktivně k těmto tématům přistupovat. Za druhé, komise předložila tento návrh, protože se domnívala, že tento návrh je správný. A my jsme tak také získali většinu pro tento návrh komise. A proto se divím, že když jsou technické důvody správné, a proto se ptám, proč se hovoří o tom, že komise hodlá pouze tento návrh stáhnout a proč vlastně nehovoří komise o tom, že předloží druhý návrh. Já si myslím, že komise předložila první návrh z přesvědčení a proto se ptám, zdali komise v následujících měsících nový, předloží nový návrh, anebo v podstatě s tím jednou provždy skoncovala. Komise, prosím, máte slovo. Děkuji, pane Nejprve chci říci, že naprosto souhlasím s vaším komentářem eh, ohledně rady. Ten postup je v souladu s, tou, s tím stávajícím eh, nastavením komise. Eh, vyvinula několikrát úsilí tak, aby nasměrovala tu diskusi v radě. Co se týče eh, vašeho dotazu, zda bude nějaký nový návrh, eh, v tuto chvíli mohu pouze eh, říci, že bude návrh týkající se obchodní politiky EU. V tomto stádiu se komise nemyslí, že eh, obchodní politika, eh, především pokud jde o dovozní opatření, je tou, eh, tím, tou nejvhodnější reakci na tuto problematiku, jak tedy řešit tu problematiku informovanosti spotřebitelů je tedy eh, zde ta situace, která byla zmíněna eh, ohledně rady, eh, je tady judikatura, judikatura VTO 2009, z října 2009, kdy parlament schválil ten návrh, pokud si vzpomínám dobře, 525 hlasy. A pak je tady, tady ta nedávná judikatura, a je tady legislativa VTO, která se týká zemědělských i průmyslových eh, produktů. Eh, jsou tady důvody, které nechci ehm, Eh, o kterých se nechci eh, tady vyjadřovat, eh, týkající se zařazování jednotlivých produktů. Jediné, co já mohu říci v tomto stádiu, je tady jasný signál ze strany Evropského parlamentu, tak, aby byla přijata nějaká akce v této záležitosti v rámci nějakého institucionálního dialogu. Je to něco, na co budeme reagovat. Musíme vycházet z té stávající situace. Myslíme si, že akce v tom rámci, ať již eh, vnitřní politiky eh, i zahraniční by měla být přijata. A nelze na to reagovat v rámci té stávající eh, politiky, tedy těch opatření obchodní politiky. A v tomto stádiu asi více říci nemohu. Děkuji, Kristiana Muscardini. <clears throat> Dottore, mi dispiace veramente che lei sia costretto a venire davanti a noi. Děkuji, já, je mi velice líto, ale um, je mi líto, že sem musíte jít eh, a tady nám přednášet takovéto eh, neuvěřitelné věci. Samozřejmě v roce 2009 došlo k nějaké úpravě a mělo by to být v kompetenci eh, komisaře de On eh, předložil našemu výboru eh, nařízení, které mělo být upraveno. A 2010 po úpravě pravidel VTO a na plenárním zasedání o měsíc později. Co, co pak dělala komise? Komise spala nebo to nemá smysl, abyste na to, na to odpovídal. Já nechci slyšet odpověď. Já myslím, že je třeba tady eh, respektovat jednotlivé instituce. Nemůžete si z lidí dělat srandu. Eh, politicky můžeme říci, co chceme, ale nelze si dělat legraci z Evropského parlamentu a eh, psát věci, které jsou naprostými nesmysly a zasílat dopisy zpravodajům Eh, že eh, nikdo na radě eh, nic takového nechtěl, že nikdo na radě nechtěl takovéto nařízení, ale o to přeci nejde. Ehm, vy jste zjistili, že je nezbytné, aby zahraniční trh byl propojen s tím tuzemským trhem. Já nevím, něco, co se eh, vyrobí v Německu. Eh, já, mně stačí, eh, že to je vyrobeno podle evropských norem. A vím, že to tedy splňuje tu legislativu, ale odkud, odkud pocházejí pak ty výrobky mimo území EU? Tam bych chtěla vědět, jaká jsou ta kritéria, jaké normy jsou dodržovány. Jak si komise mohla nevšimnout v roce 2009, že, nedošlo, že došlo ke změně pravidel VTO? To je první otázka. Druhá otázka. Eh, vy jste si pak najednou všimli, že nemůžeme hovořit jenom o eh, zahraničním trhu, ale i o tom eh, v rámci EU jak je možné, že komise na základě eh, požadavků VTO nepožaduje po eh, VTO, eh, aby tyto země notifikovaly úpravy jejich, jejich předpisů. Vezměme příklad například Číny. Eh, Čína si chrání své spotřebitele eh, a eh, Evropané. Proč se VTO neobrátí na, na Čínu, aby upravila svoji legislativu? Mám pocit, že Evropská komise prostě nehájí zájmy evropských spotřebitelů a mm, parlament rozhodně toto nemůže respektovat, nemůže, nemůže se tomuto přistupovat. Děkuji za tyto poznámky. Asi je velice obtížné tuto problematiku nějak uzavřít asi by bylo dobré, eh, abychom přizvali komisaře de Guchta na jedno z dalších eh, zasedání a abychom diskutovali o této problematice. Myslím, že bychom eh, se mohli shodnout na tom, že přizveme komisaře, aby nám poskytl více odpovědí, více detailů, ale prosím, ještě žádáte slovo. Omlouvám se. Já se domnívám, že bych raději měl hovořit italsky, aby moje slova byla jasná. Změna judikatury nastala v roce 2007, byl to případ Kůl a tam odvolací instance VTO v roce 2011 konstatovala, že došlo ke změně právního základu. Vy jste hlasovali v, na, v říjnu 2010 a tenkrát jsme rozhodnutí v tomto odvolacím případu ještě neznali a to je třeba předeslat. K tomuto bodu bezpečnosti spotřebitelů, tak za nařízení má za cíl informovat spotřebitele o zemi původu a také kvalita produktů je řešena v jiných směrnicích a komise zajisté nekonstatovala, že zboží dovážené z Číny a z jiných zemích totiž by nebyly tyto produkty v souladu s předpisy EU. Tak tomu nebylo. Změna právních pravidel VTO se konala tedy následně, došlo k tomu následně po hlasování, došlo k této změně. Ano, děkuji vám, děkuji vám. A Jestliže kolegové mají námitky, tak já tady chci závěrem říci, že komise předložila návrh v roce 2010. Komise byla přesvědčena o tom, že musíme něco zregulovat. Evropský parlament tedy v roce 2005, opravuje se řečník. Evropský parlament rozhodl v prvním čtení v této problematice a právě proto by bylo dobré pozvat příslušného komisaře na další schůzi, tak abychom diskutovali eh, postup v eh, budoucnosti, protože většina parlamentu rozhodla, že v této oblasti by se mělo něco také upravit a nyní dochází ke stažení tohoto nařízení, ale my chceme také vědět, jak se bude v této problematice pokračovat dál. Děkuji vám, kolegové, za diskusi o tomto bodu a také děkuji zástupci komise za otevřenou rozpravu. Pokud nejsou další připomínky, potom přicházíme k bodu 12, udržitelnost celosvětovém hodnotovém řetězci odvětví bavlny. Je to projednání návrhu usnesení a je to také v době, kdy hodláme přistoupit k výboru pro bavlnu členské státy ještě musí si vyjasnit svou pozici, zdali se přistoupí k tomuto výboru a parlament se také příslušnými eh, záležitostmi zabývá. Eh, dochází také k volatilitě cen, ale musíme také brát v potaz například odstranění dětské práce a také zátěž životního prostředí paní Muscardini jako zpravodajka volá po zvětšené sledovatelnosti v hodnotovém řetězci v bavlně a proto nyní paní zpravodajce předávám slovo. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Kolegové vědí, že bavlna má Eh, združení ICAC. To jsou země vyrábějící bavlnu, to je Indie, Čína a mnohé další země a z mnoho milionů rodin žije ze zpracování bavlny. A celkově se jedná o 1% globální výbory v Evropě je to 370 tisíc hektarů. I ICAC je velice důležitá asociace. Je to mezinárodní asociace, která nejenom má chránit kvalitu produktů, ale také podmínky výroby. Na výrobu bavlny potřebujeme hodně vody a to je problém pro získávání vody a pro vodní hospodářství a souvisí to také s znečišťování vod. My u nás ve výboru víme, že výroba bavlny také souvisí s dětskou prací. Jsou to miliony dětí, které pracují v zemědělské oblasti a především při sklizni bavlny. Eh, asociace ICAC, ICAC, do které zatím nepatříme, ale některé členské státy jsou členy této asociace. Náš vstup do ICAC by měl posloužit nejenom ochraně našich zájmů této sektoru, ale náš vstup do ICACu souvisí také s tím, že chceme více obhajovat lidská práva a práva dětí, která zatím nebyla dodržována. A jak již bylo řečeno, Například další země jako Čína také nepatří do této asociace ICAC, protože pokud nejsou členy, pak nemusí dodržovat minimální pravidla. Šlo o to, pokud vstoupíme do ICAC jako EU, pak budeme mít jenom jeden hlas a pak ztratíme možnost vlivu. A když chceme provádět kontrolu, pak to bude těžší amica del problema, se ci sono domande dei colleghi volentieri. My již jsme tady nastínili veškeré problémy a pokud budete mít nějaké připomínky, prosím, vzneste je. Děkuji vám, děkuji vám za tento dobrý úvod a já nyní hned předávám slovo kolegům pan Kutaš. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat paní Muscardini za skvělou spolupráci v této problematice. Paní Muscardini také převzala mé obavy týkající se dětské práce na polích s bavlnou. Já bych vám chtěl sdělit statistické údaje. Je údajně 250 milionů dětí, které se podílejí na sklizni bavlny. 150 milionů dětí je do 15 let a 150 milionů opravdu vykonává nebezpečnou činnost. 60 těchto dětí pracuje v oblasti zemědělství. A Eh, je především v osmi hlavních výrobních zemích na světě. A také se děti podílí na sázení bavlny a posléze na sklizni bavlny. Já si dobře uvědomuji, že dětská práce také souvisí s hlavními ekonomickými eh, příčinami a sice to je chudoba a také nedostatek respektu práva k právům dětí. A komise má v ruce různé nástroje a to jsou nástroje na pozvednutí e, pracovního práva práv e, pracovníků. Jestliže e, určitá země systematicky roky porušuje úmluvu například 138 Mezinárodní organizace práce, což je minimální věk pro vstup do zaměstnání, a nebo je to 182, eh, tato umluva se týká odstranění nejhorších eh, podmínek pro dětskou práci. A proto já žádám komisi, aby vzala naše obavy v potaz a také jde o to, aby Evropskému parlamentu byl předložen návrh pro sledovatelnost produktů, které jsou vyráběny za příspěvku, za přispění dětské práce. Děkuji. Yeah. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Kuteši. A nyní pan, pan kolegyně Kela. Děkuji. K této problematice, k té předchozí, eh, obecně souhlasím s přístupem zpravodajky, takže ještě jednou děkuji. Vidíme zde určité oblasti, kde by bylo hm, třeba přinést určité úpravy, určitě pozměňovací návrhy, dá tam více podrobností, protože my tady pojednáváme obecně o nějakém obecném eh, problému, nastínujeme řešení, nicméně měli bychom být konkrétnější, pokud jde o doporučení, jak postupovat, například jsou to odstavce 8 eh, a 9, tam bychom možná mohli být specifičtější u těch doporučení, Eh, nicméně není to nic v rozporu s tím, co je zde uvedeno, jenom bychom měli být eh, konkrétnější. Je tu jedna věc eh, v odstavci 1. Tam se jedná o, těch, o té vyšší transparentnosti na trzích komunitních derivátů. Eh, ale o kus eh, dál se eh, hovoří o tom, že se podporují, tedy ta, ta podpora producentům bavlny ze zemí EU, takže jsou tady ta obchodní opatření, boj proti opatřením, které narušují trh a na druhé straně jsou tady ty dotace. Takže musíme se rozhodnout, jakým směrem chceme jít. Pak je tady další věc, jedna věc, se kterou nesouhlasíme, to, eh, kde se eh, hovoří o těch eh, zákazech vývozu a je tady ta problematika volatility cen bavlny. To je věc, která může samozřejmě ovlivnit celkový trh s bavlnou a cenovou úroveň. A mm, skutečným důvodem pro tu volatilitu eh, je především, to jsou především meteorologické eh, podmínky, eh, pak, je tady, pak jsou tady i finanční spekulace, které přispívají té volatilitě cen. A pak je tady regulace a podpora či omezení vývozu, to by mělo spíše přispívat k té stabilitě. Takže eh, cílem by mělo být eh, spíše podpořit stabilitu a ne ještě více rozkolísat ceny bavlny. Eh, takže to je věc, na kterou bychom se měli zaměřit v rámci nějakého pozměňovacího návrhu. A pokud jde o podporu, pokud jde o dotaze, dotace, jak to tedy bude s dalším vývojem dotací v oblasti bavlny. Děkuji mnohokrát, Pomáši, prosím. Děkuji a děkuji eh, zpravodajce za eh, tu eh, zprávu, která je velice srozumitelná. Je to samozřejmě velice důležitá problematika, ať už se to týká ochrany životního prostředí, ehm, vykořišťování pracovní síly, především dětská práce, já mm, si také myslím, že bychom tam měli zahrnout více podrobností, především pokud jde o dopad na životní prostředí, dá tam eh, více eh, statistik, eh, protože některé ty údaje jsou skutečně šokující, především pokud jde o použití pesticidů vlastně používá se tam prakticky 25 eh, všech celosvětových pesticidů a mělo eh, by se to tam někam zapracovat. A rovněž je tady ta problematika eh, dětské práce. To je také velice závažná tematika. Měli bychom zde zase o tom pojednávat konkrétně. Je to opravdu velice rozsáhlé téma A pak je tady i ta problematika čerpání eh, vodních zdrojů, eh, kdy se eh, vyčerpávají vodní zdroje, které pak mizí i díky tomu, že se tedy uměle zamlažuje. A myslím, že to je také věc, na kterou bychom měli poukázat. Je to bod, který je velice důležitý. A já nevím, jestli bychom zde neměli také zmínit odkaz na Uzbekistán, který je jedním z největších vývozců bavlny na světě a Měli bychom eh, tedy o této zemi taky eh, pojednat v některých eh, ustanoveních tady jsou zmíněny částečné odkazy. Hovoří se tady i o té tedy práci dětí, ale i o práci dalších eh, v tomto odvětví, nedobrovolné práci eh, v tomto odvětví s tím, že to má eh, samozřejmě vliv na jejich zdraví. Takže na tento bod bych, bychom asi měli odkázat. A souhlasím s tím, aby se detailněji pojednávalo o té práci dětí, ale měli bychom obecně tady pojednávat o pracovních podmínkách, práva kolektivního vyjednávání, odborové organizace a tak dále. A konečně možná bychom se měli zaměřit eh, na pozměňovací eh, návrh týkající se složení ICAC, eh, tak aby tam byla zahrnuty nevládní organizace, odborové organizace, takže takový ten mix těch organizací, který zajistí i monitorování toho zneužívání a podobně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolego Marfi. V tuto chvíli nikdo jiný Eh, nikdo jiný si nežádá o slovo, takže dáme slovo Evropské eh, komisi, DG Devco, pan Matthew Keys. Děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit ke všem čemu mimo obchodních záležitostí, ke kterým bude hovořit kolega. Já souhlasím víceméně se celým obsahem zprávy paní Muscardiny a také s připomínkami poslanců, které se týkaly především otázek životního prostředí a dětské práce. Možná, že by stálo za to jasně vyjádřit stádium eh, jednání. My jsme vyjednávali o vstupu do ICAC již delší dobu. Také o tom diskutujeme v radě a nikdy jsme nebyli zdrženliví vzhledem ke vstupu do CAC, členské státy jsou pro vstup, ale ke vstupu zatím ještě nedošlo, protože se vedly dlouhé diskuse o tom, jak přistoupit k ICAC. A poslední schůzka vedla k tomu, že vstoupí členské státy. Zatím se diskutovalo o tom, zdali vstoupíme v jakémsi váženém systému, anebo zdali to bude systém, že vstoupí jednotlivé členské státy, které budou mít jednotlivé hlasy a posléze členské státy hovořili a navrhli vstup do ICAC jedna země, jeden hlas a jeden příspěvek. Takže komise o tomto s asociací již neformálně hovořila a snaží se získat možnost vstupu co nejdříve. Také musí dojít k tomu, že ICAC CAC musí přizpůsobit svá pravidla, protože v současné době ICAC je založen na členství pro jednotlivé země a neumožňuje eh, vstup organizacím, jako je EU, ale bylo nám, eh, byl, ujistili nás o tom, že toto nebude problém, že se stanovy změní. A také my jako jeden člen CAC budeme mít větší váhu, budeme hovořit jménem celé EU. Takže v otázkách dětské práce, životního prostředí a také obchodu budeme moci více prosazovat naše názory. Pokud se týče harmonogramu, tak tady doufáme, že ke vstupu dojde velice rychle, že se to nebude muset odehrát na plenárním zasedání, ale doufám, že se nám podaří vyjednat také detaily členství dříve. O tom budeme diskutovat se sekretariátem. Takže postup je následující. Nejdříve ICAC musí změnit svá pravidla, která posléze budou také revidována a brána v potaz členskými státy a adaptační doba by neměla být dlouhá a potom je třeba také zabezpečit, aby členové ICAC také akceptovali vstup EU jako jedné organizace, což znamená jeden hlas, jedna organizace, jeden příspěvek. To také povede ke změně struktury a po buď eh, bude ICAC pracovat s nižším rozpočtem a eh, to znamená, že to bude na každého člena asi 100 tisíc dolarů. A to znamená, že eventuálně eh, budou muset být provedeny určité úspory, ale tyto úspory budou minimální. Jestli že se bude takto postupovat. To je stávající situace. Já jsem zástupce komise v této tématice a já diskutuji s ICAC eh, o tomto postupu a jde nám o to, abychom opravdu postupovali plynule a rychle a dospěli jsme ke vstupu co nejdříve. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Merloni a já pracuji pro Evropskou komisi, generální ředitelství obchod. My bereme v potaz obavy Evropského parlamentu vzhledem k dětské práci. My sdílíme tyto obavy a toto znepokojení a také s radostí sledujeme bod číslo 7 usnesení a sice to, že bychom měli vytvořit holistický a koordinovaný, koordinovaný rámec, který se zaměří na prvotní příčiny dětské práce. Pokud se týče sledovatelnosti produktů, pak komise zkoumá, jak takovouto sledovatelnost zavést. To není jednoduchá věc, protože praktická sledovatelnost není jednoduchá, pak jsou tady také právní dopady. Musí se zabezpečit, aby se nepostupovalo diskriminačním způsobem, aby se to také dalo aby toto úsilí se dalo také prosadit na úrovni VTO. Pak jsou tady další technické otázky, zdali ty, tyto mechanismy budou prosaditelné u určitých specifických komodit. My budeme dále na této analýze pracovat. My si uvědomujeme, že toto téma je pro parlament mimořádně významné. Na závěr se chci zmínit o e, narušování obchodu, o tom se zde také hovořilo. Vzhledem k tomu, že EU nemá žádné významné místo na eh, trhu výroby bavlny, to je pouze 1%, dotace do bavlny byly také sníženy a tím pádem prakticky nedochází k narušení, narušování hospodářské soutěže v EU. My v současné době postupujeme na interní úrovni v EU konzistentně. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, vzhledem k tomu, že nikdo jiný nežádá slovo, tak eh, předám slovo paní zpravodajce, paní Muscardini. Eh, děkuji, pane předsedající. Ano, skutečně ta první věc, kterou bych chtěl ještě jednou navrhnout komisi, nebo říci komisi, je to, že zaprvé děkuji za vaše komentáře k naší práce. Podle našeho názoru vstup Evropské unie do IKA přece jen pro Evropu možná představuje šanci zastupovat své vlastní zájmy a v rámci IKA pracovat na tom, aby se zlepšovaly kontroly životního prostředí, aby se lépe kontrol, aby bylo možné zabránit, pokrok, zabránit dětské práci a podporovat pokrok. Tedy vstupujeme. Ten hlas má určitou valenci, máme určitou údernou sílu a v rámci i kak můžeme potom předkládat své návrhy. A já se domnívám, že to je dobrá věc. Avšak pokud tam pouze přijdeme s jedním hlasem, v tuto chvíli máme sedm, má, má sedm zemí, sedm hlasů, pak to pro nás už nebude až tak moc zajímavé. V takovém případě nemůžeme dát na misku vah svou vlastní váhu. A tady je zjevné, že Evropský parlament je velmi otevřený v této otázce. Ten vstup do IKAK považujeme za dobrý, ale musí tady být určité specifické doložky, o tom, že v rámci této organizace budeme mít určitou váhu, abychom tam nestáli pouze jako jedna jednotlivá země. Děkuji také kolegu, kolegu Katosovi, že se přihlásil a pohovořil o spolupráci v oblasti dětské práce. To nás všechno dostalo dál a tím jsme také dostali dobré výsledky. A stejně tak Murphy a všichni další, kteří se toho účastnili, těm všem patří náš dík. A chci říct, že jsme otevřeni vůči pozměňovacím návrhům. Možná, že máte nějaké nápady, které ten text ještě zlepšit. To všechno je možné. To všechno je možné a pokud budeme spolupracovat, tak máte možnost svá vlastní témata zde také svým způsobem etablovat neboť všechno to slouží dobré věci a my jsme zde otevřeni. A jinak, co se týče těch dopadů na zkreslování hospodářské soutěže, tak tady bych chtěla citovat Voltéra. Pokud se mnou hovoří, tak chcete, pokud se mnou chcete hovořit, musíme si stanovit podmínky. Ty dopady na zkreslování hospodářské soutěže, se, se, ty sem vůbec nespadají. V, v, v zemědělských subvencích v takových oblastech, jako je bavlna. Tedy ty dopady na zkreslení hospodářské soutěže. Tedy pokud v určité zemi pracují děti, kterým je 8 nebo 10 let, a pokud tam pracují dělníci, pro které, za které se neodvádějí žádné sociální dávky, a pokud tedy existují takovéto situace zneužívání, tak to samozřejmě představuje zkreslení hospodářské soutěže a pokud takováto pokud země, takováto země na svém vlastním trhu, na vlastním výsostném trhu něco prodává za vyšší ceny, než za jaké se to prodává v zahraničí, tak to už je dumping. A jestliže zde pracují osoby v koncentračních táborech, které jsou to osoby, které nedostávají peníze, tak to také představuje hospodářskou soutěž. A všechno toto je třeba naprosto transparentně říci. Pokud je určitý sektor podporován, protože to potřebuje, tak je to něco jiného, než když určitá země zneužívá, respektive využívá svého vlastního obyvatelstva k tomu, aby prodávala určité produkty. Produkt, který se dostává na trh, samozřejmě má svou cenu. Tedy ještě jednou, jak už jsem řekla, všechny pozměňovací návrhy ke zlepšení tohoto textu jsou vítány a všechno ke všemu přihlédneme. Děkuji. Děkuji vám za tuto plodnou debatu. Já chci připomí, připomenout všem, těm, kteří chtějí předložit pozměňovací návrhy, že lhůta je 4. prosince 6 hodin večer. Děkuji vám. A nyní se dostáváme současně společně k bodům 13 a 14. Budeme hovořit o zprávě z vlastní iniciativy. Jedna se ho eh, nazývá obchod a růst motivovaný investicemi v rozvojových zemích. Je to reakce na sdělení komise týkající se růstu v rozvojových E, zemích. My tady spolupracujeme s DEVE a DEVE ho také zpracovává svou vlastní zprávu, která se nazývá prosazování rozvoje pomocí obchodu a my zpracováváme v této oblasti stanoviska. E, e, dochází také proto k přesahům mezi jednotlivými texty, ale je třeba také dosáhnout koherentnosti toho textu. Bohužel eh, zpravodaj za DV, pan Svensson, se nemůže zúčastnit naší schůzky a bohužel také paní zpravodajka Saifi je nyní eh, z v Paříži a proto já přečtu nyní její zprávu, její stanovisko. Paní Saifi píše, Pane předsedo, kolegyně, kolegové, návrh stanoviska pro DEVE zdůrazňuje hlavní body e, této zprávy. E, já zde postupuji víceméně obecně. Pokud se týče postupu, tak náš výbor a výbor DV zpracovávají zprávu podle článku 150. Pan Svensson se zmiňuje o dvou aspektech které já jsem nezapracovala do svého eh, návrhu zprávy vzhledem k časovým omezením. To je korporátní zodpovědnost a rozhodující role malých a středních podniků. Naše vzájemná spolupráce povede ke dvou textům v INTA eh, eh, já zde hovořím především o tom, že investice mohou také e, iniciovat trvalý růst v rozvojových zemích, ale tyto investice nemohou mít sami rozhodující vliv na růst. A právě proto je potřeba také ještě dodatečná pomoc e, stínová zpravodajka mě, se mě ptávala, proč se navrhuje tato pomoc a také eh, obchodní preference umožňují rozvojovým zemím tak, aby investovali podobně jako rozvinuté země. EU má tyto nástroje a využívá jich také nejvíce e, dává darů v této oblasti, ale můžeme zde mnohé zlepšit. Já podporuji návrh komise, tak abychom se více zaměřili na příjemce, protože diferenciace nevychází pouze z čísel o HDP. Také bychom měli vycházet z jiných kritérií, což je celkový obecný vývoj země a také také vlastní zdroje země. Akce EU by se měla zaměřit na rozvoj místních a regionálních trhů, protože e, je třeba nejdříve integrovat trhy regionálně až posléze, posléze globálně. Je třeba také e, respektovat pravidla původu, tak, aby se vytvořily regionální řetězce hodnot. EU by měla více spolupracovat s vládami příjemců, tak abychom více chápali jejich potřeby a tak, aby EU mohla navrhovat eh, vhodnější opatření. EU by měla poskytovat větší technickou pomoc tak, aby vlády mohly rozvíjet podnikatelské strategie a také se zaměřit na další příslušné politiky. Pak je tady také otázka financování obchodních opatření. a je důležité, aby jednotliví aktéři dobře spolupracovali, tak, aby byla zabezpečena příslušná efektivita a aby se také vytvářely finanční partnerství. Musíme využít také místních zdrojů. Pan Scholz se ptal na vztah soukromých a veřejných financí v projektech v oblasti obchodu, tak já se domnívám, že zde je zodpovědnost především na straně příslušných zemí. Já ještě předložím pozměňovací návrhy a budu se snažit poukázat na to, jak rozvojové země mohou přilákat investice do eh, sektorů, které považují za svůj prioritní zájem. Eh, a naše vlády v EU nemají na tento problém stejný názor. Na závěr také předložím pozměňovací návrhy k dalším eh, částem textu. To se týká například výklad eh, sociálních a ekologických standardů. Až budete předkládat pozměňovací návrhy, uvědomte si rozdělené kompetence jednotlivých výborů. Zaměřte se tedy na investice. Děkuji vám za pozornost a to byla slova kolegyně Saifi a nyní zahajuje diskusi. Vidím tady kolegy, kteří se hlásí o slovo. A nyní, protože již nemáme příliš mnoho času, prosím, hovořte stručně. Gracias, buenos días. En principio hablo en nombre de mi Hezké dobré ráno. Hovořím jménem své kolegyně Maria Batý, která bohužel z časových důvodů nemůže být zde s námi. Jedná se o zprávu na pod, o, o podpoře obchodu. Spravodajka předložila dokument, měli jsme k tomu širokou diskusi na posledním zasedání výboru INTA a chtěla bych říci, že výbor DV považuje tuto zprávu za velice dobrou věc, protože se tady přihlíží k tomu, jakou důležitou roli mají státy BRIC, respektive Prahové země. Je to velice skutečně důležité, abychom viděli tady vazbu mezi rozvojem, obchodem a investicemi na cestě k efektivním opatřením ku prospěchu obyvatelstva. A Evropská unie je v těchto otázkách nesmírně angažovaná a to především také s ohledem na dosahování cílů milénia. Je třeba uvést několik poznámek k návrhu zprávy a jsou zde uvedeny některé pozměňovací návrhy. Spravodajka hovoří o synergii mezi obchodem a politikou rozvoje při zohlednění požadavků a způsobilostí příjem, zem, zemí příjemců. Technická pomoc je zde velice důležitá. A tady musíme mít na zřeteli to, že tato technická pomoc musí také přihlížet k potřebnému vývoji a rozvoji lidského kapitálu. Existují iniciativy, iniciativy a projekty, které musí přispívat ke globální strategii ve vazbě na rozvoj. A všech, a všichni musí mít možnost účastnit si rozpracování tohoto tématu. Důležitá je koherence mezi nejrůznějšími oblastmi politiky Unie, tak, aby bych bylo možné posloužit společným cílům dobrým a efektivním způsobem. Důležité je zlepšit evaluační mechanismy pro, pro zkoumání dopadů. A za další, je zapotřebí eh, podporovat vzájemné akce mezi zeměmi v zájmu dynamiky rozvoje těch zemí, které se tohoto integrační, integračního procesu účastní. A vedle toho je zapotřebí Evropská unie využívala svých obchodních mechanismů, například k tomu, že by se vytvořil systém zvláštních preferencí a stejně tak, aby se poskytovala pomoc zvlášť s nevýhodněným zemím nesmí docházet k žádné diskriminaci. To je vždy v zájmu maximální efektivity a zpravodajska zaslouží naše blahopřání k její práci a my jsme bez zesporu připraveni s ní spolupracovat dál. Ano, velice děkuji. Děkuji, Franciska Kela. Děkuji a eh, já děkuji eh, zpravodajce. Eh, již na té poslední diskusi zazněly velice eh, důležité eh, body, nechci je všechny opakovat, ale ráda bych zdůraznila, že tady hovoříme o tom, jak obchod a investice mohou podpořit rozvoj. Máme tady rozvojové politiky a v rámci nich většinou hovoříme o rozvoji dalších zemí, takže je třeba, aby chom zohlednili i eh, ty zájmy eh, těch dalších zemí, ne pouze evropské zájmy. Eh, a když hovoříme o obchodu a investicím, mělo by to pomoci tedy rozvoji, ale rozvoji i dalších zemí, ne našich zemí. Takže tady musíme zdůraznit, o jakých zájmech hovoříme. Já bych ráda zdůraznila, že to není pouze eh, princip EU mít eh, konzistentní politiky, ale i eh, v rámci té Lisabonské strategie se pojedná o koherentních politikách v oblasti rozvoje. Máme tady prorůstové politiky a ty musí být v souladu s rozvojovými zájmy, musí bojovat proti chudobě. Máme tady rozvojové cíle a to jsou ty konzistentní eh, politiky, eh, což je povinnost eh, z smlouvy. Obchod, ten samozřejmě může pomoci při rozvoji, ale otázka je, o jakém typu obchodu hovoříme, jakým směrem se ubírá. A samozřejmě je to pouze jedna z částí, není to ta nejvýznamnější část. Ale ještě jednou musíme hovořit eh, o tom, jak by ten obchod měl eh, vypadat, jak by ty investice měly vypadat a já bych tedy eh, ráda zmínila takový obecný dotaz, možná je to i na komisi. Hodně záleží na tom, o jakém typu investic budeme hovořit. Jsou tady i ty různé fúze, jsou tady spekulativní investice. Pak jsou tady ty takové ty módní nové investice a my bychom stále měli rozlišovat mezi tím, o jakém typu investic hovoříme. Tedy eh, je to i dotaz na komisi, o, o jakém typu investic eh, hovoříme eh, v těchto zemích, jaké procento to představuje. A rozvojové země by měli mít určité eh, restrikce, pokud je o export, eh, tak, aby si eh, hájili i tu svoji surovinou základnu, aby to pomohlo rozvoji jejich vlastních průmyslových odvětví a aby mohli diverzifikovat svoje hospodářství. Rád bych se ještě zeptala, když komise hovoříte o té eskalaci tak eh, já bych chtěl vědět, jak je to s těmi opatřeními, eh, v rámci kterých eh, tedy nelze umožnit dovoz surovin z některých zemí tak, aby se mohly diverzifikovat, protože v některá tato opatření jsou v rozporu se zájmy těchto zemí. A zde je třeba pomoci těm zemím, aby mohli dodržovat mezinárodní normy, aby mohli Eh, chránit svoje zdroje, aby mohli postupovat nějakým eh, udržitelným způsobem. A poslední, eh, poslední bod, odstavec jedna pojednávající o zemědělství. Zase musíme si říci, o jakém zemědělství hovoříme, pokud je toto stávající zemědělství. Takže zda máme vyvážet ty nejlevnější produkty, kuřata a tak dále nebo zda podporovat nějaké ty loka, lokální struktury a lokální e, rozvoj. Protože na jedné straně my tady utrácíme dvoje peníze, vyvážíme ta levná kuřata a pak eh, se snažíme rozvíjet ty lokální trhy s kuřecím masem, takže eh, tady vynakládáme obrovské finanční prostředky, takže opravdu to záleží na tom, jaký typ obchodu, jaký typ investice A pak jsou tady ještě práva duševního vlastnictví, my si myslíme, že bychom neměli eh, chtít eh, po eh, rozvíjejících se zemích, aby tedy dodržovali ty mezinárodní standardy. Oni musí získat přístup k technologiím, ať už je to v lékařství nebo kdekoliv jinde. Především i ty ekologické technologie. A myslíme si, že to striktní dodržování práv duševního vlastnictví není tou správnou cestou dle našeho názoru. Děkuji. Eh, paní Keller, Helmut Schalt. Děkuji, pane předsedající. Už sám jste poukázal na to situaci těch dvou zpráv a proto možná úvodem ještě jedna úvaha z mého pohledu. Jestliže dva výbory současně eh, připravují sdělení ke stejnému sdělení komise a vzájemně si ještě, tak říkajíc, vyměňují svá stanoviska, tak z toho se nabízí otázka, k čemu to celé je, kolik to stojí na čase, na překladech a tak dále, nespochybňujeme se my sami, co se týče působení Evropského parlamentu? To je první otázka. A říkám to kriticku, kriticky na úvod, protože obě ty zprávy považuji za dobré. Především paní Savě bych chtěl gratulovat k jejímu návrhu. Podle mého názoru nyní tedy bude záležet na tom, aby se aby byly uznány perspektivy také toho druhého výboru a aby tyto dvě zprávy byly inteligentně rozumně spojeny. A na pozadí toho říkám také to, co neříkám pouze s ohledem na tuto zprávu, ale souvisí to s historií těch výborů, které s tím mají co o vzájemných vztazích mezi těmito výbory, které nevždy mají v sobě vzájemné vztahy důvěry. Týká se to také sekretariátu. Říkám to výslovně ještě jenom na tomto místě, protože se domnívám, že tady v těchto zprávách také nacházíme šanci korigovat něco ve smyslu koherence politiky našeho parlamentu. A v tomto smyslu se pokusím také formulovat určité pozměňovací návrhy k těmto zprávám. Ale jak už jsem to řekl, bude jich pouze málo, protože zpráva podle mého názoru již uvádí celou řadu důležitých aspektů a dnes jsem ještě jednou si vyslechl zprávu paní Saify z vašich úst, pane předsedající, a zaujalo mě právě to, v kterým směrem bych chtěla ještě dále zpracovat. Co mě, ještě, co mě tam chybí, tak to jsou ještě, to je otázka mest a jejich úrovní a dále je to problematika corporate responsibility, ale pokud se podíváme na to, co dejme tomu se týká Bangladeže, tak tam sem, patří, sem tedy patří také otázka bezpečnosti na pracovním místě a tak dále. Tedy i to jsou věci, které by zde měly být zmíněny. A dále téma investic. Tady nemohu naprosto dobře pochopit, co se píše v recitálu C. Totiž, že to nemá vliv při odstraňování strukturálních eh, slabých míst v, infrastruktuře protože v bodu 4 přichází zpravodajka k jinému výsledku a proto bychom možná účinnost investic měli společně podepsat přesnějším způsobem a tím pádem bychom zde měli také dopady na průmysl a tak dále. Dále, intellectual property rights, tak to bych raději viděl v kapitole průmysl, možná nebo, nebo by to bylo dobré v kapitolech služeb, v kapitolách služeb. Dále je to IPAS. Tak tady bych se domníval, že z mého pohledu komise se svými fory mm, přináší určité požadavky. Já tady nechápu dost dobře, proč komise eh, trvá na zvyšování těch exportních eh, cel pokud dochází ke zpracování ve vlastní zemi, tak v takovém případě už se nevybírají exportní eh, cla a tím pádem už to není protekcionismus, nebo je to klasická průmyslová politika. Stejně tak, jako my to chceme touto zprávu iniciovat. Tedy z tohoto pohledu bychom se pokusili tuto zprávu ještě trošku obohatit a přispět k tomu, aby ta odpově, odpovědnost, aby, aby zde ta odpovědnost byla dobře formulována právě z toho hlediska, jak my se na to díváme. A tedy ještě jednou chtěl bych paní kolegyni Saifi pogratulovat za skutečně vynikajícímu návrhu zprávy. Děkuji. Srdečně děkuji. Pan Bipa. Commençons en félicitant également, madame. Děkuji. Já bych úvodem eh, začal tím, že eh, pogratuluji paní eh, Tokia Saifi ehm, za tu výtečnou zprávu. Pokud jde o rozvoj mezinárodního obchodu a investice, to je bez pochyby jeden z faktorů rozvoje. Nicméně rád bych poukázal ehm, na skutečnost, že toto je takové jednostrané tvrzení, protože eh, dopady tohoto eh, rozmachu obchodu a investic eh, jsou velice diverzifikované a rozporuplné. Globálně je to velice pozitivní. Rozmach obchodu za posledních 30 let Eh, vedl eh, k rozvoji eh, celosvětové ekonomiky, k rozvoji celé řady těch, hlavně těch rozvíjejících se ekonomik, kterých je mnohem více než těch slavných brik, těch je několik desítek. Ale způsobilo to i opačné efekty. Chudoba mm, řádově asi 60 dalších zemí, těch nejméně rozvinutých ekonomik. A mm, v této zprávě se to uvádí a poukazuje se na to, že eh, podpory, ty preferenční dohody by nyní měly být lépe zacílené, protože mít preferenční dohodu eh, s Čínou, Brazílií eh, nebo ostatními, to není zas tak významné. Je především třeba tu podporu Eh, zaměřit na ty rozvíjející se ekonomiky, které stagnují, nebo na ty nejméně rozvinuté ekonomiky, které zažívají i pokles. Ona rovněž eh, velice legitimně poukazuje na to, že eh, ten prostor rozvoje je především kontinentální, regionální a lokální. A je tedy třeba Eh, se zaměřit na organizaci pomoci tak, aby došlo k integraci jednotlivých úrovní. Stejně jako ona, já si myslím, že hlavní překážky obchodních výměn nejsou tarifního charakteru, mezi těmi, které můžeme zmínit, eh, především v těch nejméně rozvinutých ekonomikách, je to nedostatek infrastruktury, nedostatečná logistika, obtíže eh, splňovat kvalitativní a bezpečnostní normy, které jsou podmínkou pro přístup na trh eh, nejrozvinutějších ekonomik a přístup na mezinárodní trh. Dále velice omezený eh, přístup k příslušným informacím pro rozvoj obchodních výměn. Dále nedostatečný úvěrový systém. To vše to jsou faktory, které Eh, přispívají k tomu nedostatečnému rozvoji, eh, které je třeba zohlednit eh, a částečně je to zohledněno i v té zprávě. A vzhledem k tomu, že je to tam zohledněno jen částečně, já jsem předložil některé pozměňovací návrhy tak, aby to mohlo být zohledněno úplně. Thank you very much and I... Děkuji. A nyní předám slovo komisi kterou zastupuje pan Bareš. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaji za zprávu. Domnívám se, že celkový duch zprávy podporuje naši politiku. Mám však několik připomínek a chci také reagovat na otázky. U toho, na co se zpráva zaměřuje, se domníváme, že to zaměření na málo rozvinuté země jsou zde málo zdůrazněny a možná bychom také mohli vyjasnit to, co myslíme rozvíjejícími se zeměmi. A potom odstavec či článek D. E, jde o to, že tento článek se zabývá technickou pomocí. My jsme ochotni poskytovat technickou pomoc, ale naše partnerské země o musí požádat, my jim ji nemůžeme vnutit. Článek 5 obsahuje dlouhý seznam cílů. Je třeba zdůraznit, že tyto cíle musí především sledovat rozvojové země formou vnitrostátní politiky. Článek 6 se zabývá částkou na hlavu, což je kritérium pro pomoc. My se nyní zaměřujeme především na málo rozvinuté země. Tady se hovoří o třech kritériích, to je také zranitelnost vůči vnějším zdrojům a další dvě eh, kritéria. A samozřejmě příjem na hlavu je také relevantní, ale musí být ještě doplněn to další kritéria. Potom pravidla původu, článek 15. Chci připomenout, že jsme reformovali pravidla GSP, uvolnili jsme je a nyní je využíváme jako výchozí základnu pro EPA. Pokud se týče šestnáctky, tady chci říci, ano, komise bude podávat pravidelně zprávy o dopadu GSP eh, v souvislosti s článkem 40. Pokud se týče dohod o hospodářském partnerství EPA, tak tady jsme brali v potaz doporučení parlamentu. Máme tady tři EPA, včetně jedné EPI v Africe. Komise se domnívá, že bereme řádně také v potaz zájmy zemí AKT v souvislosti se zónami volného obchodu. Tak nyní, aby se dotáhla jednání do konce, na to je potřeba více politické vůle. Článek 18. K tomu chci říci, že by se měla vytvořit celková strategie, to je to, na co je nařízení zaměřeno. Pokud se týče investic, tak eh, investice eh, musí také souvislet s místním prostředím. My se zaměřujeme především na investice do infrastruktury a výrobní investice. my se zaměřujeme na nejpotřebnější země, které nejsou vystaveny žádným tarifům, buď to nemají žádné tarify, anebo také se tyto země nalezají v rámci FTA nebo EPA, EPA a možná však zrušení tarifů není tou nejdůležitější věcí, přesto se tím zabýváme. Děkuji vám za vaše připomínky. Jsou připomínky ze strany poslanců, pokud tomu tak není, pak vám chci připomenout, hůtu pro pozňovací návrhy, to je 19. prosinec 12 hodin a potom další zpráv, další lhůta je potom 24. leden. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, to je bod číslo 15 je to návrh doporučení týkající se pro zatímní dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a Evropským společenstvím. Již jsme také vedli výměnu názoru s velvyslanci s příslušnými zeměmi, kde máme i EPA, to je Mauricius, Madagaskar a Zimbabwe a nyní se musíme rozhodnout, jak dále postupovat. A nyní si dám slovo sám, protože jsem zpravodajem k této tematice. Kolegyně, kolegové, já jsem na poslední schůzi se váš seznámil se svými názory. Myslím si, že jsme vedli velice dobrou výměnu názoru se zástupci čtyř zemí. Tyto čtyři země mají velké zájem o to, abychom souhlasili s touto dohodou. Já jsem se snažil ve své zprávě, ve zdůvodnění své zprávy, Eh, zmínit určité aspekty, a sice výhody a nevýhody, eh, jak pro EU, tak i pro příslušné země. Výhody eh, převažují a já doporučuji, abychom vyslovili souhlas s touto dohodou a byl bych velice rád, kdyby se vyjádřili i ostatní kolegové. Chce se někdo vyjádřit, prosím? Franciska Keller. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto zprávu. Já jsem bohužel nebyla přítomna na posledním zasedání a já mám několik připomínek či spíše otázek eh, k této zprávě či k vysvětlujícímu prohlášení. Na první stránce vysvětlujícího prohlášení se hovoří o tom, že jde o to, abychom podpořili také výrobní kapacity a adaptační procesy. Chápu to správně, že říkáte, že dojde k navýšení e, rozvojové spolupráce. Můžete nám říci, k jakému navýšení dojde, tak aby bychom podpořili příslušné země a v jakých oblastech je hodláme podpořit. To mě velice zajímá. Potom otázka regionální integrace. Já velice souhlasím s cílem regionální eh, integrace, ale já nevím, jak EPA napomůže regionální integraci, protože vy jste říkal, že pouze čtyři státy z jedenácti se rozhodly pro vstup a integraci. Myslím si, že je důležité také vědět, zdali 11 zemí si myslí, že regionální integrace je dobrá, protože o této integraci musí rozhodnout příslušné státy sami. Já jsem také slyšela od některých těchto zemí, že mají obavy z toho, že toto může narušit regionální integraci, především vzhledem ke společnému trhu na východě a jihu Afriky. Já také se chci zeptat na ochranu na ochranu dětí a některé partnerské země začínají již od května implementovat části dohody a ptám se, zda již byly učiněny jisté závěry, protože my musíme také sledovat provádění těchto dohod a zajímalo by mě, zdali již jsme udělali nyní určité zkušenosti v této oblasti. A ještě poslední otázka na komisi týkající se pojistek, pojistných doložek. Chci se zeptat komisi, zdali nám může poskytnout zákony a právní úpravy, které se vztahují eh, k tomuto předmětu v jednotlivých zemích. Mě by zajímalo, zda opravdu tyto země jsou technicky schopné vlastně bojovat nebo se prosadit proti těm hospodářským obrům, které by z EU přišly a začaly by působit na jejich území. Děkuji vám a nyní paní Muscardini. Grazie, presidente. Ma prima di tutto per... Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat Danielovi za tuto práci. Je to práce, která je velice precizní a byla provedena velice do hloubky. Chtěl bych ještě jednou připomenout to, že je zapotřebí vždy věnovat pozornost na vztahy s Afrikou, s, neboť s tímto kontinentem máme, že v tomto kontinentu máme jednoho ze svých hlavních partnerů. I když na to mnohdy zapomínáme. Uvědomujeme si, že ta příliš silná čínská prezence v Africe, kteří tam kupují skutečně miliony hektarů pozemků a stejně tak dnešní brazilská prezence, protože to jsou země, které jsou spojeny přátelstvím, tak i to představuje z komerčního pohledu, nechci říci agresivitu, ale rozhodně je to velice pokročilé. A ta dohoda bude možná pouze tehdy, jestliže africké země, evropské země zvládnou dosáhnout intenzifikace svých vzájemných vztahů. A pokud zde bude možné realizovat projekty, kterými získá Evropská unie více kapacity. Pouze pak budeme vážnými eh, partnery v jednání s Afrikou. Děkuji vám, děkuji vám za zprávu. My jsme již posledně diskutovali se zástupci těchto zemí a já se domnívám, že právě IPA jsou vhodným nástrojem ale eh, tady jsou čtyři země, které hodlají eh, podepsat eh, předběžnou dohodu, ale já nevím, zdali toto zjednoduší regionální integraci. Já se domnívám, že toto spíše i regionální integraci stíží. A za druhé, Potom se to týká také metody jednání, protože odbory, zástupci Africké unie a další nám sdělili, že jednání probíhala agresivně, že jednání nebrala v potaz cíle kotonu a také nes vycházelo se zájmu zemí AKT a údajně komise postupovala agresivně. A za třetí charakter dohod, protože země žádaly o snížené tarify, ale my nyní máme krátký rámec na 15 let kdy se musí provést liberalizace a pouze 20% bylo, bude vyloučeno z liberalizace a na Seychelách je dokonce cílem liberalizace 98%. A to se týká také domorodého průmyslu já vím, že to je široce založený proces, ale Komise OSN pro Afriku vypracovala různé studie, které říkají, že EPA by snížily regionální spolupráci a také by omezily možnost industrializace. A já nevím, zdali komise se tímto takto zabývalo, eh, zabývala, ale právě z těchto důvodů já nejsem pro IPA. Komise byla zde několika, eh, několikrát zmíněna, prosím jí tedy o odpověď. Let me start by thanking... Děkuji, dovolte mi, abych nejprve poděkoval zpravodaji a eh, členům za jejich dotazy. Specifický dotaz týkající se eh, těch ochranných opatření a ustanovení Především tedy ta možnost pozastavení toho preferenčního režimu v případě nějakého rizika. Tam jsou eh, články, které toto eh, pokrývají, které zahrnují eh, tuto možnost, možnost přijetí asymetrických opatření a jsou tam i ta bilaterální ochranná opatření, která jsou předmětem těch dohod a Eh, měl by to být velice flexibilní nástroj. Eh, já tím nechci říct, že doufám, že se to bude často využívat, nicméně ten eh, rámec je velice jasně a explicitně nastaven, je to uvedeno v těch jednotlivých článcích a lze to tedy využít v případě naplnění těch určitých podmínek. Eh, samozřejmě, že eh, partneři mají eh, pravomoc požadovat tato opatření v případě potřeby. A je to i v případech, kdy jsou nebo nejsou schopni budovat vlastní kapacity. To, to je to, co jsem chtěl uvést. Pak je tady specifický dotaz. týkající se tedy, eh, tedy eh, implementace eh, těch opatření, no, to bych předal kolegyni, která se zabývá rozvojovou pomocí, která se k tomu vyjádří. A pak je tady doplnění mm, nějakých bezpečnostních ochranných opatření, Eh, zda jsou dostačující nebo nedostačující. My, eh, je to jakýsi základ pro to, abychom mohli přijmout eh, opatření a pak v rámci toho partnerství je třeba vyhodnotit a případně dohlížet na fungování dohody jako takové. Pokud je to otázka dopadu této dohody, Samozřejmě eh, v tuto chvíli je příliš brzy na to, abychom mohli vysledovat nějaký eh, dopad. Nicméně eh, Mauricius se začal podílet na činnosti a další země se rovněž zavázaly připojit k tomu procesu. Zatím ještě ale v tom nic nepodnikli. Pokud je o instituce, ty eh, začínají fungovat, takže eh, to partnerství skutečně existuje. Eh, už proběhlo zasedání tedy toho příslušného výboru pro rozvoj a výboru pro celní spolupráci a konkrétně asi mohu říci, že z těch vystoupení, z těch zasedání jsou konkrétní výstupy, Eh, jsou tady ty automatické eh, výjimky pro eh, pravidla určení původu a to se týká tuňáka. A je to tedy veli, velice specifický výsledek, kterého se již podařilo dosáhnout. Souhlasím s komentářem v tom smyslu, že musíme nadále Eh, se velice úzce zajímat o Afriku, eh, o to my se bez mm, zesporu snažíme. A eh, pokud je o regionální integraci, to, na to tady poukázovala celá řada vystupujících a je to vlastně součástí celého toho procesu. Jak již eh, o tom hovořil náš eh, ředitel, my nechceme eh, tady postupovat pouze jenom na té regionální bázi. Chceme říci, že ta regionální integrace je velice důležitá a já vycházím z toho, co tady, co tady bylo navrhováno. My máme nějaký eh, rámec pro partnerství mezi touto oblastí a zeměmi EU a eh, cílem je užší spolupráce a eh, my sledujeme, jak tedy ten výstup naší práce je, jsou ty odpovídající nástroje, ten mechanismus, což je velice důležitá, detailní, taková technická práce eh, v rámci eh, toho integračního procesu. A já samozřejmě jsem připraven vám poskytnout eh, mnohem detailnější informace, nicméně myslím si, že jako to první nástin odpovědi to asi stačí. A předám ještě kolegyni slovo ohledně té poslední otázky. Dobrý den, jmenuji se Irina Geribaldi, pracuji na generálním ředitelství eh, pro rozvojovou pomoc. Eh, já bych chtěla eh, poděkovat těm členům, kteří se ptali na problematiku rozvoje Eh, Evropská komise má ten závazek, že bude podporovat implementaci tohoto procesu a rovněž mi to tedy umožní poskytnout vám eh, aktuální informace o tom, eh, jak to probíhá v této oblasti s tím, že v letošním roce vstoupily v květnou platnost ty dohody. Je to rovněž uvedeno ve vaší zprávě ty dohody skutečně pokrývají celou řadu sektorů, které jsou zahrnuty eh, do spolupráce s těmito zeměmi. A počítá se i s vytvořením společného výboru eh, pro rozvoj. Eh, je to tedy takový ten společný IPA výbor, Ehm, my jsme tedy založili ten výbor 19. Eh, října, proběhlo společné zasedání a na tomto zasedání eh, proběhla první výměna názorů a shodli jsme se tedy eh, na obou stranách na tom přístupu k rozvojové spolupráci. Ehm, hovořilo se o tom, jak tedy budeme dále postupovat, co se bude navyšovat, co se bude snižovat. Vycházeli jsme ze stávajících eh, programů podpory a eh, sestavili jsme seznam stávajících opatření, která stále běží, eh, která jsou financována z různých nástrojů, včetně DCI. Je tam asi 20 milionů euro, které jsou částečně disponibilní v rámci určitých iniciativ a specificky bylo uvedeno, nebo ty země byly vyzvány k tomu, aby navrhovali eh, akce, které budou odpovídat jejich potřebám. Jako příklad eh, můžeme uvést eh, regionální programy, které jsou financovány právě pro tu oblast východní Afriky. A cílem těchto projektů je právě podpora těmto zemím při eh, rozvoji obchodu, eh, rozvoj soukromého sektoru, podpora členským eh, státům při liberalizaci obchodu a tak dále. Tam máme ještě 70 milionů euro a vyzýváme tedy, nebo vyzvali jsme země, aby Eh, předkládali návrhy akcí, které by mohly být podporovány z tohoto programu. Je to tedy výzva, aby země implementovaly tuto část eh, dohody. Eh, jsou tady tedy regionální fondy, jsou tady dále bilaterální programy, které běží. Dalším příkladem může být program na podporu eh, zaměstnanosti eh, v soukromém sektoru a eh, obchodu. To se týká Madagaskaru, tam byla také vyčleněna příslušná částka. Takže uh, oni mají prostředky i v tom okamžitém horizontu, nemusí na nic čekat. A pak jsou uh, další věci, uh, různé osvětové kampaně pro podporu obchodu a my žádáme tyto země, aby připravili eh, nějaké relevantní vyhodnocení potřeb eh, z titulu této dohody. My bychom totiž eh, chtěli při přípravě nového programu zohlednit ty jejich skutečné programy a je to tedy dialog, který byl nastartován. My pokračujeme nadále v diskusích s těmi jednotlivými zeměmi, v příštím roce proběhne další zasedání toho výboru, takže taková je v tuto chvíli eh, situace a chtěla jsem tedy eh, ujistit eh, váš výbor a výbor DV, jeho zástupci tady bohužel nemohou být, že jsme tedy se zavázali k podpoře těchto zemí a jsme tedy v té fázi implementace dohody. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám za vaše připomínky. Já jako zpravodaj se domnívám, že jste se vyjádřili k celé řadě otázek, ale bohužel jste nemohli a neodstranili jste všechny pochybnosti kolegů. Lhut lhůta pro pozměňovací návrhy je 28. listopad 12 hodin a hlasovat se bude v prosinci. Děkuji všem kolegům za účast v této diskusi. Chci vám připomenout, že bod číslo 16 byl zrušen a nyní se dostáváme k bodu 17, činnost monitorovací skupiny já vám chci připomenout, že 7. listopadu se konalo ustanovací zasedání pro vznik monitorovací skupiny s Ruskem a včera bylo rozhodnuto, že také monitorovací skupina pro Tajvan, Chile a také pro Austrálii a Nový Zéland. Tyto skupiny mají zahájit svou činnost v následujících týdnech regionech. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Jestliže tomu tak není, pak bych se chtěl dostat k bodu 17a, což je polední přestávka. Sejdeme se opět v 16 hodin. Dopřeji vám dobrou chuť.